Dobrý den, kolegyně, kolegové. Opět zahajujeme schůzi. Zápis ze včerejšího zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Máte námitky proti zápisu? Není tomu tak? Takže zápis je tímto schválen. A teď se dostáváme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání a to je rozprava podle článku 162 jednacího řádu zasahování jiných zemí do našich demokracií a voleb. Já bych ráda poslancům řekla, že při této rozpravě nebudou připuštěna, ža, připuštěny žádné spontánní přihlášky do diskuse a nebudou akceptovány žádné modré karty. A jako první uděluji slovo za frakci Renew paní zpravodajku na čtyři minuty. Drazí kolegové, v posledních čtyřech letech jsme viděli změnu, jakým způsobem probíhá politika a volby. Eh, stále ještě dostáváme nějaké volební eh, lístky, volební propagační plagátky, a, ale dostáváme také informace online na různých platformách. Textová výhoda stále efektivnější algoritmů, eh, algoritmu se pohybuje do velikých vzdáleností. Všichni občané v Evropě jsou vlastně v rukou všech, protože když se pustí počítač, jsou zaplavovaní zprávaní. My budeme pokračovat v našich volebních procesech, ale um, víme, jak to fungovalo dříve. Nejdřív byl tisk, rádio, televize. Na jedné straně tedy technologie, a na druhé straně legislativa a regulace. A to teď se stává velkým digitálním problémem. Metaforicky bych řekla, že starý systém se eh, používá na eh, realitu, eh, za kterou notně pokulhává. Podívejme se na Facebook je, vidíme, že se otvírají dveře na, před volbami všem možným lidem a subjektům. A Toto není zachování svobody slova a projevu. Máme také morální povinnost, abychom bojovali proti fake news. Musíme posílit etický kodex v rámci Evropy a musíme reformovat volební právo musíme také zkoumat financování politických stran ze strany Kremlu. Například ve Spojeném království víme, že ruští oligarchové eh, platili obrovské peníze, aby hráli tenis s Boris Johnsonem. Eh, využívá se tady digitální sféra, aby se ovlivňovaly naše volby pro jejich cíle. 50 eh, lokálních a vládních voleb před rokem 2020 se bude konat a tady musíme skutečně konat že ti, kterým se nelíbí myšlenka demokracie, se snaží zneužívat demokratické procesy eh, v rámci fake news. Čtyři miliony lidských zdrojů jsou zaměřeny na ovlivňování evropských voličů. Viděli jsme to a zažívali jsme to v UK, ve Francii i ve Španělsku. Je to podlá hra. Víme, eh, že dokonce někteří z těch, kteří působili jako poradci naší vlády, byli vyškodní školeni v Moskvě a to je třeba prošetřit. Jsou tady tací ve vlastních eh, státech, kteří eh, pomáhají těmto hráčům zvenčí, protože chtějí posílit svou moc. Já tady myslím například na pana Faráže. Eh, také se dívám na premiéra Spojeného království, který odmítl přijmout zprávu Národního parlamentu z roku 2016. On velice dobře ví, co je v té zprávě, on to také ví, ale on to nechce zveřejnit, protože pravda pravda stojí v cestě jeho politickým ambicím. Boris John, Borisi Johnsone, zveřejněte tuto zprávu o Rusku teď. E, ve volební kampani se teď zneužívají informace. Vladimír by byl hrdý, už ani nemusí zasahovat. Jedna z nejstarších politických stran v Evropě připouští cizí vněšování se a ovlivňování před volbami a stává se takřka pravidlem. Musí existovat parlamentní odezva a rozhodné akce, jak ve Spojených státech, tak v Evropě. Facebook stále ještě funguje a také narušuje naši demokracii. Nastal čas pro tento nový parlament, pro novou komisi, pro novou realitu, v ní žijeme, abychom začali brát věci vážně, abychom se chránili před autoritářskými režimy. Doufám, že sdílíte tuto mou myšlenku. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych kolegy ovšem požádat, pokud si přejete o něčem diskutovat, neotáčejte se zády k plenárnímu sálu. Mluvím na vás. Mluvím na vás. Hello? Slyšíte mě? Protože i tak hovoříte hlasitě. Vidím, že ani mě mhm. neslyšíte. Já vám děkuji. Děkuji. Možná se alespoň posaďte vedle pana kolegy a hovořte potichu. Já vám děkuji a nyní dávám slovo paní ministrině Tupurajnen za radu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu. John Kennedy jednou řekl, ignorance jednoho hlasu v demokracii přináší ohrožení bezpečnosti pro všechny a já myslím, že milně informovaní voliči představují velké riziko pro naši společnost, včetně zasahování eh, online. Tyto jevy ukazují, že skutečně už je to teď realita a musíme tomu věnovat velkou pozornost. A my jsme rádi, že máme možnost dnes tady pohovořit o tomto důležitém tématu. Chtěla bych znovu zopakovat, že Prioritou našeho předsednictví je vyvíjet soustavné úsilí na zvyšování povědomí, na zvyšování připravenosti a odolnosti našich demokracií vůči takovým informacím hybridní hrozby, včetně zasahování jiných zemí do našich demokracií, tedy zůstávají opravdu v popředí naší politické agendy. Předsednictví přijalo celou řadu kroků, zejména e, zaměřená, cíleně zaměřená horizontální pracovní skupina byla vytvořena už na začátku našeho předsednictví Ukazujeme tím, že EU je schopna posílit své schopnosti v řešení takovýchto hybridních hrozeb, přičemž mandát této skupiny zahrnuje právě zasahování jiných zemí do e, našich voleb a e, podobně. My očekáváme, že v prosinci budou přijaty závěry rady ohledně posilování odolnosti a hybridních hrozeb. V závěrech rovněž věnujeme pozornost tomu, jak čelit dezinformacím a jak zajistit svobodné a opravdu spravedlivé volby. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, poslední rozprava eh, v září zde hovořila o tom, že dezinformace představují opravdu velkou hrozbu evropských hodnot. Je zřejmé, že kromě evropských institucí musí sehrávat důležitou úlohu i členské státy. Je to plně v jejich kompetenci chránit demokratické procesy ve svých zemích. Je tedy vhodné,